Dámy a pánové, vážení kolegové, budeme pokračovat s naším posledním bodem dnes, bod číslo 10. Eh, chtěl bych eh, přivítat pana Vadima Pristajka, který je ukrajinským ministrem zahraničních věcí. Eh, pane Pristajko, je pro nás velkou ctí, že jste přišel mezi nás a jsme rád, že jste tak rychle přijal naši Eh, pozvánku. Vítáme vás eh, v Bruselu. Vy se zde vyznáte velmi dobře, protože jste byl předsedou eh, mise Ukrajiny u NATO a byl jste také jmenován ministrem v srpnu tohoto roku. Musím říci, že pan eh, Pristojko přijel téměř čas. On pospíchal z Lucemburku sem do Bruselu. Vy jste se zúčastnil zasedání ministrů zahraničních eh, věcí a já jsem eh, zvědav sám, o čem jste diskutovali, co bylo na programu a určitě nám můžete poskytnout zajímavé informace. Určitě tady poznáváte několik známých tváří. Jsou tady poslanci z různých politických skupin a e, všichni e, souhlasíme e, s tím, že je potřeba zahájit dialog s novou ukrajinskou vládou, protože je to náš blízký soused a partner. A jsem přesvědčen, že to bude také jedno z hlavních priorit pro tento parlament během příštích pěti let. Myslím si, že ne, nemusím zdůrazňovat, jak intenzivní a blízká spolupráce byla eh, s naším ukrajinským eh, partnerem a chceme jistě pokračovat v této spolupráci během dalších let. Nebudu už dále zdržovat a dám vám slovo a Těším se na to, co nám řeknete o vaší vládě, o evropské agendě, o bezpečnostní situaci. Máme tady mnoho otázek a navrhuji vám dát slovo na 15 minut a potom naši kolegové budou moci položit dotazy, pokud souhlasíte. A těším se na zajímavou výměnu názorů. Eh, chtěl bych ještě připomenout, pane ministře, že toto zasedání se vysílá přes internet eh, takže e, nemusíte se bát, že by vás někdo nahrával, my to mm, vysíláme naživo. Děkuji. E, pane předsedo, vážení poslanci, vážení hosté, e, děkuji vám za to, že jste mě pozvali mezi vás. Je to pro mě velkou ctí a my si velmi vážíme úlohy AFETu při podpoře a Eh, chtěl bych eh, připomenout otázku našich eh, parlamentních voleb, které se staly stále transparentnějšími. O čem jsme právě diskutovali s ministry já eh, k vám pohovořím stejně tak jako k ministrům. My jsme hovořili o třech hlavních otázkách. Za prvé bezpečnostní situace na Ukrajině, eh, proces eh, z Minsku, výhledy a samotný proces, potom za druhé reformy eh, na Ukrajině, eh, reformy, které jsme eh, zahájili. Někdy nám bylo řečeno, že jsou příliš rychlé a tvrdé. A potom další téma jsou naše aspirace. To je to, co jste právě v podobném smyslu, to, co jste řekl, že vy od nás očekáváte. A chtěl bych vám ještě jednou poděkovat za vaši podporu a za to, že jste umožnili výměnu vězňů. Eh, pan, eh, já jsem nedávno byl, pan Sencov byl nedávno na jedné konferenci a eh, bylo možné ho vrátit domů také díky vaší podpoře. My jsme přesvědčeni, že tato výměna vězňů byla včas, nebyla sice spravedlivá, ale otevřelo to prostor pro další vlnu výměny a doufejme, že Eh, dojde ke eh, splnění eh, toho, co se dohodlo před pěti lety v Minsku. To je tedy to, co jsem chtěla říct si k Ukrajině. Určitě si to pamatujete, nemusím to opakovat. My jsme stále ještě ve válce s Ruskem. Lidé umírají. A Eh, za eh, pět let eh, jsme přišli o mnoho lidí, také civilisté, ženy a děti. Nechci hovořit o těchto číslech, vy všichni víte o těchto číslech, hlavně ti, kteří jste byli na Ukrajině a viděli jste to na vlastní oči. Chtěl bych vám ale říci, že na Ukrajině a náš, pras, náš pan eh, prezident eh, se upřímně eh, snaží splnit dohody z Minsku do té míry, jak nám to Rusko dovolí. Doufáme, že ty první kroky, které spočívají v otázkách humanitární které spočívají v humanitární otázce, takže tímto jsme se eh, vypra- vypravili na eh, hlavní cestu. Potom ještě o tom pohovořím. Rusko eh, chce, aby byly i dvě věci předtím, než se sejdou lídři. Chtěl bych připomenout, že poslední setkání bylo v roce 2016 a bylo to tedy po třech letech. Takže co oni chtějí, jsou za prvé eh, eh, formul, štanmajerská eh, formule. Štanmajerův vzorec. Eh, takže mm, nemusím připomínat, eh, v čem tento vzorec počívá. A na čem jsme se dohodli eh, v Berlíně, když jsem byl poradcem prezidenta, vzorec Štanmajera je velmi stručný a jasný, tak jak doufáme. Jak vzorec Štanmajera doufáme, že bude jednoduše interpretován. Takže ten začátek, jedná se o to, že Toto bude provozní na uh, přechodné úrovni a to bude první den voleb. A připomínám, že se jedná o parlamentní volby, ale o místní volby. A potom uh, tento zákon se stane trvalým, jakmile OECD nám řekne, že ty volby byly v pořádku. Eh, to je vlastně celý ten vzorec, nic jiného. A ta druhá podmínka, kterou si žádají Rusové, je toto nasazení ve třech testovacích oblastech, jak tomu říkáme. Za prvé je Stanislav eh, Luganska, Lugansk, kde jsme eh, začali už stavět eh, most a tento most bude hotový za měsíc, hned jak dojde k vysušení, takže toto bude hotové. Potom ještě máme dvě oblasti a složky složky ozbrojené, které jsou ochotny eh, odstoupit. Takže jedná se o to, abychom měli 8 dní, eh, kdy bude příměří. V roce 2017 bylo eh, sedmidenní období složení zbraní a osmý den potom můžou být ozbrojené složky staženy. Ještě se to nestalo, ale já doufám, že za dva týdny Eh, to budeme moci eh, dokončit a to bude eh, v rámci normandské čtyřky za týden přibližně. To bude během normandského zasedání a to je věc, ve kterou doufáme. Rusko někdy přichází se třetím požadavkem že bychom se dohodli na uh, nějakém uh, dokumentu. Lidé spekulují, zda je to Minsk 3 nebo něco jiného, ale my jsme se dohodli na dvou z těchto věcí a doufáme, že se to stane brzo. To je tedy uh, situace uh, na místě, tak jaká je nyní. Uh, výměna tady se jednalo o 35 osob, které jsme dostali zpět. Byl to velmi komplikovaný pokus. Určitě si pamatujete, že Rusové museli souhlasit s rozhodnutím soudu. Eh, jednalo se o propuštění eh, námořníků. Eh, toto rozhodnutí nebylo respektováno. My jsme museli vyměnit 24 vězňů z našich vězení. Jednalo se o ruské operativce, teroristy, kteří bojovali eh, proti Ukrajincům, byl tam dokonce eh, špion z ministerstva zahraničí, takže my jsme je museli eh, vyměnit za tyto vojáky, kteří by stejně tak museli být vyměněny. Příští výměna to bude 100 lidí, třetí výměna bude ještě tvrdší, ale doufáme, že tímto budeme moci otočit stránku, co se týče rukojmích a stejně tak zbytek plánu. Pan prezident se snaží se obrátit i na lidé z druhé strany a snažíme se jim e, e, poskytnout e, určité právo na sebeurčení. Jedná se o otázku decentralizace, ke které, ke která probíhá na Ukrajině stejně tak. Potom jsou tady určité červené linie, které jsem řekla našim ministrům. Červené linie jsou jednoduché. Ukrajina bude nadále unitárním státem. My tady nehovoříme o nějaké násilné federalizaci Ukrajiny. Druhá červená linie je, že my neměníme naši ústavu tak, jak to chtějí rusové. My eh, provedeme určité reformy naší ústavy eh, pomocí decentralizace ve svém eh, tak, jak je to napsáno v dohodě z Minsku. Za třetí budou volby ale ty budou na základě ukrajinského práva a standardu OECD, to je taky napsáno v dohodách z Minsku. A jakmile to bezpečnostní situace dovolí, eh, za prvé, že nebudeme mít eh, žoldáky s ruskými zbraněmi na ukrajinské půdě a eh, veškeré ozbrojené složky by měly být ozbrojeny a navráceny do Ruska a za třetí Ukrajina převezme kontrolu nad hranicemi. Jinak můžeme očekávat, že podmínky OECD budou tedy splněny a volby budou uznány jako e, svobodné a odrazí se to tak v místní populaci. E, to je zatím vše. Pokud máte nějaké dotazy ohledně bezpečnostní situace, tak vám rád poskytnu informace. Ukrajinské reformy. Někdy jsme obvinováni z toho, že se měníme Eh, na ten eh, režim, eh, takzvaný razítkovací režim, ale zároveň my, Ukrajinci, si myslíme, že jsme přišli o tolik času. A snažili jsme se, aby došlo k tomuto přechodu velmi hladkým způsobem. To se týče parlamentu, jedná se o posledních 50 let. Doufáme, že naši poslanci budou schopni dokončit 73 návrhů legislativy pouze za měsíc. Nemáme e, čas e, na to, abychom to řádně uskutečnili, musíme to řešit, ale snažíme se e, vyřešit ty chyby později, než aby to trvalo příliš dlouho. Tato část se těžko realizuje, ale my doufáme, že pokud se soustředíme na specifické oblasti jako legislativa boj proti korupci, eh, reforma soudnictví, eh, potom eh, reforma státního zastupitelstva, tak potom budeme schopni dosáhnout rychlých úspěchů a ukázat Ukrajincům, že nová vláda je, že pracuje. A potom další téma, eh, které se týkalo poslanecké sněmovny, tak to byla otázka imunita poslanců. To bylo drastické a velmi, ale věc seriózní. A potom také eh, první, eh, došlo k prvnímu čtení legislativy, která se týká důležitých ekonomických změn. A to se týká naší povinnosti v rámci dohody o přidružení. Eh, prezident právě podepsal eh, dohodu, která nám umožňuje eh, průmyslový bezvízový režim a doufáme, že se nám dokáže prolomit bariéry průmyslové standardizace. Objevuje se mnoho nových zákonů, také odlišné věci. My jsme úplně eh, přestavěli eh, systém místních eh, gubernátorů na Ukrajině, šéfové bezpečnostních služeb, potom vedoucí státních zastupitelstev, úřady pro boj proti korupci. Všude probíhají změny a doufáme, že výsledky budou rychlé. A potom poslední věc, pokud mi dovolíte. Chci vám připomenout, že Eh, nic se nezměnilo v tom, jak Ukrajina se dívá do budoucnosti. I my si pořád myslíme, že naše budoucnost je zde v Evropě a v NATO. A není to pouze zakotveno v naší ústavě, ale je to také zakotveno v hlavách našich občanů. A lidé e, e, zaplatili tuto alianci svým životem. My očekáváme, že během této cesty od vás dostaneme podporu. Lidé potřebují vaši podporu, eh, chtějí být součástí velké evropské domoviny a to je podpoří v jejich boji. Eh, pane předsedo, pokud mi to dovolíte, já zde eh, se zastavím a budu se těšit na vaše dotazy. The floor first to the chair. Děkuji vám, pane ministře, a jako první dám slovo eh, panu Vitoldu Vašikovskému, který je místo našeho výboru a šéfem delegace pro Ukrajinu. Eh, děkuji vám, pane ministře, vítám vás v Evropském parlamentu a jak už bylo řečeno, mám tu čest eh, předsedat naší delegaci pro spolupráci s Ukrajinou a já tedy doufám, že také budeme mít brzy ustaveného Eh, oslavený protějšek eh, na straně Ukrajiny. My eh, tedy se musíme znovu seznámit, ale ne úplně od začátku, protože i v té vaší věrchovné radě jsou již veteráni našich vzájemných vztahů, ale hodně se obnovila. Stejně jako v Evropském parlamentu máme více než 60 poslanců, kteří zde zasedají poprvé. Já jako předseda delegace musím říci, že se budu soustředovat na záležitosti, jako je prohlubování politického dialogu mezi našimi institucemi, dále oblast eh, dobré státní zprávy a právního státu. To vám jistě pomůže maximalizovat eh, zisk z ekonomického rozvoje, ale samozřejmě eh, nemůžeme zapomínat, eh, že velkým problémem Ukrajiny je bezpečnost. Jste sousední zemí Evropské unie, naší významné země Polska a na druhé straně máte tedy agresivní Rusko, zatímco Ukrajina je obětí této agrese. Ukrajina musí řešit problémy celistvosti a bezpečnosti a e, ty jsou samozřejmě vysokými prioritami této instituce. Kolegové, máme zhruba půl hodiny, do debaty se hlásí deset kolegů a já vám nyní přečtu jména. IPP e Gala, Bazescu, Kaniete, Boxko, for the SND Pizzula, for Renew Ostrevičus, For the Greens, Ms. von Kramon Taubadel. For the ECR, Ms. Fortiga. For the GUI, Mr. Wallace. And for the non-inscreen, Mr. Papadakis. Mr. Kubilius. Okay. Shall we take them all? Takže vezme to všechno najednou? Dobrá. Takže prosím, eh, zkuste se vejít do dvou minut, eh, pokud možno. Pan Michal Gál, prosím. Ano, děkuji velmi stručně. Děkuji vám za vysvětlení toho Steinmeierova vzorce a já zcela souhlasím s tím postupem, eh, jaký jste zde eh, popsal, čili ta sekvence kroků, to je vlastně jenom jediné, eh, jediná logická možnost. Několik otázek o konkrétních reformních krocích. Jak tedy ta decentralizace ta amalgamace, jak pokračuje dále, jaké máte plány a kdy očekáváte dokončení. Dále eh, Vysoký soud eh, anti korupční a potom tedy systémy NABU. Eh, ty by vlastně patřily do toho starého systému, ale mohou se přesunout do toho nového. Jak tady vidíte možný časový harmonogram předání těchto dokumentů? Další věci. Eh, máme zde obavy z určitých eh, osob, to pan eh, Podomovský, toho jsem se ptal také v Kijevě. Tady mohou být trošku otázky vztahu, jeho tedy vztahu k současné administrativě. A nebo pan Chodkovský v době Januka, on byl také šéfem tajné služby. Otázka je, jestli je nutné se setkávat tedy s těmito lidmi a prostě to, aby nová vláda s nimi udržovala kontakty. Dále reforma zdravotnictví, samozřejmě ta se musí implementovat a já se nyní ptám, jste schopni provést změny už teď, anebo nejdříve určitou implementaci a poté se zatím ohlednout, poněvadž jsou tady lidé, kteří mají zájmy přesměrovat finanční toky a to určitě to určitě není nic, pro co bychom mohli mít eh, pochopení. Dobře, děkuji, pan Tonino Picola. Děkuji, pane předsedo, pane ministře, vítám vás v Evropském parlamentu, eh, kde Ukrajina se vždycky těší velké podpoře. Dovolte tři body. Za prvé, Evropský parlament a členové tohoto výboru eh, těsně sledují reformy na Ukrajině, zejména tu soudní reformu a také eh, ustavování protikorupčních institucí a hlavní věc je nezávislost soudnictví. Eh, Ukrajina samozřejmě se může eh, obracet na nás nebo na, na Evropu, pokud se týče zkušeností s podobnými reformami, například Benátská komise Rady Evropy a podobně. Zajímalo by mě, eh, jaké jsou další kroky té soudní reformy, o kterých uvažujete. Dále otázka eh, té východní Ukrajiny a výhled na novou eh, schůzi ve stylu Normandie, ve formátu Normandie. My se velice těšíme na to, že bude zachována teritoriální integrita Ukrajiny. Dále byly zveřejněny finanční potřeby pro rekonstrukci Donbasu. Jaké tady máte konkrétní plány? A dále, vy jste se nedávno setkal s předsedou Rady Evropy, kde šlo o eh, problém ztráty důvěry, respektive krize důvěry v souvislosti s návratem ruské delegace. Děkuji. Eh, Zareňu Petas Austrevičus. Děkuji. Eh, pane ministře, vítám vás na našem výboru. Já jsem se právě vrátil z Londýna, eh, kde jsme eh, se setkali na úrovni NATO a také jsme hovořili o mnohých věcech, které se týkají situaci na Ukrajiny. Máme velice dobré, pevné závěry a myslíme, že máme důvod k optimismu, pokud se týče budování větší podpory a důvěry eh, pro Ukrajinu. Eh, několik komentářů dovolte. My eh, vysoce oceňujeme ambiciozní program prezidenta Zelenského a velkou podporu Vrcholné rady. Ale co veřejné mínění, zejména pokud se týče možných mírových jednání ve formátu normandy, normandském, kde se bojuje proti Ukrajině ze strany Ruska, eh, nakolik tedy vaše politická linie má podporu veřejnosti. Eh, za druhé. A možná, abych ještě rozvedl otázku pana Piculy. Eh, co může Evropská unie dělat více, zejména v oblasti humanitární politiky na Donbase, tak, aby podpora EU byla zde vnímána pozitivněji a také viditelnější, aby byla. A možná Kijev eh, by se možná mohl pozitivně zamyslet nad eh, trošku jiným budoucím scénářem, tak aby tato oblast zůstala eh, v gravitačním poli ruské propagandy. No a možná další věc. Ptám se, jestli jsou nějaké dobré zprávy nebo alespoň nějaké zprávy Eh, z debat mezi prezidenty Zelenským a Lukašenkem. Eh, protože tady se hodně hovoří o eh, různých tlacích, možná také otázka nezávislosti Běloruska. Jak vidíte situaci v sousední zemi, tady Bělorusku? Děkuji. A nyní za zelené. Děkuji vám, pane ministře, paní von Kramon Taubadel. Já jsem také místo předsedkyni delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Ukrajinou a já chci zdůraznit, že nás velice zajímá a tedy máme velký zájem o eh, obnovení a pokračování intenzivního dialogu s vaším parlamentem, protože myslím, že vůle je na stranách obou parlamentů. Ale Jelikož jste zmínil zejména situaci na východě Ukrajiny, otázky bezpečnostní, tak já bych se nejdříve zastavila u tohoto tématu. Při výměně válečných zajatců eh, vy jste tedy dali hodně a dostali jste něco, ovšem je třeba říci, že to bylo značně asymetrické. Eh, můžete si představit, že eh, v příštích krocích v rámci toho eh, Steinmeierova vzorce nebo minského formátu nebo normandského formátu, že by Moskva skutečně akceptovala vaše požadavky? Že by se to mohlo promítnout do dalších kroků? Já tedy příliš nechápu, jak chcete zvládnout ty chystané volby kdo eh, tam bude mít dohled a dobře, je tam OECD, to je jedna věc, ale kdo eh, to bude mít na starosti za ukrajinskou stranu? Počítá se také s misí Evropské unie? Nebo eh, možná nějaký jiný mezinárodní dohled? Já si tedy nedovedu představit, že by skutečně všechny strany byly ochotny přijmout mezinárodní standardy pro transparentní volby. Pak je tady otázka dalších kroků v rámci těchto dohod. Nám tady chybí nějaká jasná linie. Já nevím, Jarmenko je spíše nějakým stínovým ministrem, nebo kdo vlastně tam je v popředí v rámci toho vzorce, nebo jak by to vlastně mělo být. prostě kdo povede příslušné, příslušné jednání. Já bych ráda také varovala před směšováním eh, procesu decentralizace na Ukrajině eh, s minskými dohodami. Já si myslím, že to jsou dvě naprosto odlišné věci. Děkuji za EKR, paní Anna Fotiga. Děkuji, vítám vás, pane ministře do zahraničního výboru. Eh, myslím, že můžete počítat s pokračováním naše, naší silné podpory pro teri, teritoriální celistvost Ukrajiny a odpor vůči ruské agresi. Mám dvě otázky. Eh, za prvé, eh, jak vy vidíte svobodu lodní dopravy na, v Asovském moři a průjezdnost kerčské úžiny. A další otázka, jak vnímáte turecký přístup k teritoriální integritě Ukrajiny? Ano, děkuji. Děkuji vám, ano. Za GUE pan Wallace bez mikrofonu. Sorry. Thanks, Mr. President. Thanks, Minister, for your presentation. Eh, dobrý den, pane eh, ministře. Zelenský měl úžasnou podporu 72% ve volbách a je, bylo to vlastně tím, že hovořil o míru, o zajištění míru. Eh, samozřejmě je vidět, že eh, lidé na Ukrajině si to přejí, kromě snad eh, neonacistických skupin a prodejců zbraní, obchodníků se zbraněmi. A když už jsme u zbraní, Ukrajina eh, v tomto smyslu má mnoho problémů, to asi budete se mnou souhlasit. Mě by zajímalo, proč země eh, utrácí tolik prostředků za zbraně, když eh, máte tolik jiných problémů, možná i problémy se zásobováním obyvatelstva potravinami. Pokud se týče protikorupčních zákonů, tak eh, hovoří se o privatizaci. A my víme, že když se do privatizace pustilo Rusko za Jelcina, vedlo to ke zvýšení korupce a jediní, kdo z toho měli prospěch, byli oligarchové. Eh, Podoslýchá se, že eh, Zelenský uvažuje o privatizaci rozsáhlých pozemků zemědělské půdy a ještě jedna věc. Eh, eh, Zelenský se před několik dny setkal s neonacistickou skupinou eh, C14, kterou i Spojené státy považují za teroristickou organizaci. Domníváte se, že něco takového může na pomoci mírovému procesu? A tak, také ministerský předseda se včera zúčastnil eh, eh, slavnosti válečných veteránů a těli jsou opět podporováni neonacisty. Já myslím, že to skutečně neprospívá mírovému procesu. Děkuji, pane Volisi. A nyní pan Papadachy za nezařazené. Na dvě minuty, prosím. Budu hovořit řecky. Děkuji. Včera eh, v ústavní... Eh, července. To je, tak si to Šlo tedy o ústavní soud a o jeho rozhodnutí. Správní soud v Kijevě zakázal komunistický tisk v Kijevě a zároveň že byl zákaz eh, eh, zúčastnit se voleb pro komunisty. Vy tady hovoříte o politických svobodách, lidských právech, o demokracii, ovšem vaše vláda podporuje skupiny, fašistické skupiny, jak to řekl můj předřečník, jsou to neonacisté a to za podpory EU, neboť E, i navzory tomu, že fašismus a komunismus tady údajně jsou tady dávány na roveň. Co si tedy o tom myslíte? Děkuji a teď blok poslanců za EPP. E, jako první paní Kaniente. Děkuji, pane ministře. Srdečně vás vítám. A nejdříve eh, k, té Steinmeier, k tomu Steinmeierově vzorci. Eh, byla jsem velice ráda, když jsem slyšela z vašich úst přesné stanovení těch nepřekročitelných linií, které jsou důležité pro Ukrajiny. Ale eh, samozřejmě víme, že tedy ruská politika, jejich mezinárodní propaganda tady existuje, takže je třeba si dávat pozor na to, abyste se v očích mezinárodního společenství nestali Eh, vyníky, eh, poněvadž Rusko eh, vás bude obvinovat po určitém čase z nedostatku politické vůle a také z chabého úspěchu. Když se podíváme do minulosti, když pobaltské státy zjistili, získali nezávislost, Eh, tak eh, zhruba 70 poslanců eh, bylo nově zvolených a vlastně víte, kam jsme to dotáhli od té doby. Čili někdy je tedy jaksi privilegiem učit se z těch dobrých strojů z minulosti. A pak mám ještě dvě otázky. A sice, jaká je vazba mezi Privenbank a mezinárodním, mezinárodními Eh, měnovou nadací a vyplácení dalších úvěrů krajině. Zde hovořím o eh, denacionalizaci PrivatBank. Také by mě zajímalo, jak eh, to bude realizováno. Za prvé tedy hovoří se o zemědělské reformě, a e, jak by se měla e, provádět. Poněvadž e, na Ukrajině se nachází pravděpodobně ta nejúrodnější zemědělská půda v Evropě a dovedu si představit, že mezinárodní investoři se již chystají na akvizice. To se stalo například v Bulharsku, v Rumunsku a podobně, protože Eh, zahraniční investoři mají tedy daleko více peněz na to, aby mohli provádět akvizice u, na, u vás. Čili je třeba tu půdu chránit. Čili tady by bylo dobré, kdybyste nám poskytl celistvý obrázek. Děkuji pan Pazesku. Thank you, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pane ministře, děkuji vám, že jste mezi nás zavítal. Toto je opravdu to správné místo, kde lze diskutovat o budoucnosti Ukrajiny. E, mám dvě otázky. Za prvé upřímně přiznám, že jsem překvapen, e, jak snadno ten Štarmajerův vzorec byl na Ukrajině přijat. Z praktického hlediska tady hovoříme o e, procesu Eh, který proběhl eh, v Podněstří, aby se tedy zopakoval na Ukrajině. Úroveň autonomie Luhanská a Doněcka eh, je tak vysoká, že už by se těžko dalo říci, že Ukrajina zůstává unitárním státem. Místním úřadům na Donbase a v Luhansku se předává obrovská míra moci. To ano, je tady z její strany, tedy jak si jsou podporováni Ruskem a e, bude jim, abych tak řekl, patřit velká část Ukrajiny. A další věc, e, a to se týká článku 4 e, vaší dohody o přidružení, kterou jsem podepisoval dokonce i já osobně. Tam se hovoří o menšinách. Já samozřejmě nemohu soudit Evropský parlament nebo Evropskou vládu, ale podle mého názoru jste se dopustili závažné chyby. Rozhodnutím neumožnit menšinám výuku ve vlastním jazyce, například eh, Maďarům maďarštině, Rumunům rumunštině. A je zde zákon, že eh, výuka se musí konat v ukrajinštině. Možná ten eh, aspekt byste mohli ještě jednou promyslet, poněvadž to může vést k napětí na západní Ukrajině. Děkuji. Bocko, další na seznamu. Děkuji za slovo. Děkuji vám, pane ministře, za to, že jste přišel mezi nás. Moje dotazy souvisí s tím, co řekli ostatní kolegové. První otázka se týká toho, jaké máte budoucí plány, pokud jde o menšiny, protože prezident Zelenský oznámil, že přijde s odděleným zákonem, který by se týkal národních menšin, národnostních menšin. Takže já bych chtěla vědět, jak by tento zákon měl vypadat. Zali nám k tomu můžete něco říct? A můj druhý dotaz se týká reformy státní zprávy. Eh, říká se, že tra, tra, Transvapinské bude součástí Lvovské oblasti. Jsou to pouze nějaké fámy nebo máte k tomu konkrétní plány? A potom bych chtěla vědět, jak to vypadá s eh, dalšími kroky ze strany eh, ministra zahraničních věcí a diplomatických vztahů se sousedícími státy. To si myslím je velmi důležité. A nyní eh, dávám a slovo panu Kubulisovi, který je předsedou parlamentního schromáždění Euronest. Děkuji vám, vítám vás, pane ministře. Mám takové dva hlavní dotazy. Ten jeden se týká mírového procesu. Eh, samozřejmě my můžeme jenom eh, ocenit eh, ukrajinské vedení v rámci mírových hovorů, i když samozřejmě to rozhodnutí je v Kremlu na Kremlu. My nemůžeme nutit eh, Ukrajinu, aby eh, prováděla nějaké nerealistické úkony. Pane ministře, eh, co se týče místních voleb na Donbasu, jaké podmínky máte ohledně stažení vojsk a tak dále? Myslíte si, že je možné splnit tyto podmínky do konce Eh, příštího roku. Ne letos, ale do konce příštího roku, protože tak, jak to eh, chápu, eh, ty místní volby by měly být někdy příští rok. A pokud ne, vy jste velmi otevřeně hovořil o plánu B, nebo nevím, jak vy jste to přesně nazval, uh, ohledně uh, z, uh, zmrazení konfliktu, něco podle kyperského příkladu. Můžete to prosím trošku rozvést? a mírový proces. Já si myslím, že všichni se musíme shodnout na tom, že rozhodnutí o míru není pouze na straně Ukrajiny. Podle mě to je jedna z nejdůležitějších geopolitických výzev v Evropě. A je to ještě důležitější, nebo stejně tak důležité jako Brexit. Nedávno eh, během zasedání ministrů v Bruselu jsem navrhl, že Eh, bychom měli mít v EP eh, e speciální řídící eh, výbor pro Ukrajinu, stejně tak jako máme speciální řídící výbor pro Brexit. Tak, abyste byli takto zastoupeni v tomto tak důležitém procesu. A to je vše a další dotaz položím případně později. Děkuji vám, vážení kolegové, to byla široká škála dotazů. A jak vidíte, Ukrajina má mnoho přátel v našem výboru. Mnozí kolegové eh, sledují situaci na Ukrajině po dobu mnoha let. Teď je na vás, abyste to zodpověděl během 15 minut. Eh, tak to jsem asi měl začít už před půl hodinou. Ale děkuji vám Já jsem eh, velmi rád, že jste se tady mohli dohodnout na eh, společných bodech. Já se pokusím to zodpovědět. Chtěl bych se vrátit do otázce nacistů, eh, komunistů, si 14 a jak můžeme platit za zbraně, když nemáme co jíst. Není to pravda, že nemáme co jíst, my máme co jíst na Ukrajině. Díky vaší podpoře jsme z nuly se dostali na růst činící 4,6 A to by nebylo možné bez finanční a politické podpory od vás, kolegů z EU. A také a díky také fungování naší ekonomiky. Nyní si můžeme e, dovolit e, trošku plánování ohledně toho, jak se můžeme dostat do situace, ve které jsme. Zdali vynakládáme Eh, hodně prostředků na zbraně. My, eh, já s vámi souhlasím, my vynakládáme 2,3 na eh, zbrojení a to je průměr pro nebojující národy. 5,6 je na obranu a bezpečnost. Pře- přesvědčen, že bychom museli vynaložit 30 tak abychom mohli odolat agresi. Ale Eh, samozřejmě eh, taková, mal, taková malá rudá armáda nemůže vyhrát nad velkou rudou armádou. Eh, chceme-li se efektivně bránit, tak musíme mít letectvo a, a musíme mít další zbrojné složky. Zatím máme pouze jednu loď, ostatní mají rusové. A tato loď je na misi NATO. A když se tato loď vrátila, tak tak to bylo. A my máme tuto loď díky NATO. Eh, a už nyní pocitujeme, jak je důležitá tato organizace. Co se týče eh, neonacistů, eh, já si, pan Zelenský je sám židem, takže je velmi nemůžeme ho obvinovat z nacismu. On je prezidentem a zároveň židem já si myslím, že lidé si mm, ne, nedokážeme si představit, že, on, že by někdo byl takový nacistou. Děkuji. Mm, takže eh, to, že se obvinují Ukrajinci eh, z nacismu. Já, nám bylo řečeno už předtím, máme radikály. Ano, vy bohužel se musíte stát radikálem, pokud eh, sedm Eh, vašeho území vám bylo odebráno. To se týká Krymského poloostrova a eh, to se týká také metalurgie, která eh, přešla na Rusko a to se týká také dolů, které byly zaplaveny. A my dostáváme uhlí ze Jihoafrické republiky z, a z jiných zemí a toto všechno je velmi důležité e, pro náš průmysl, takže není divu, že se lidé radikalizují. Já vás musím ujistit, že Ukrajinci e, se vrátí e, do svého stavu jako dříve, jakmile bude nastolen mír a budou znovu pokojnými zemědělci. Ale pokud chceme efektivně bojovat tak eh, musíme se eh, snažit o tyto otázky a my se musíme snažit, aby naše ozbrojené složky měly kontrolu a byly disciplinované. Když, takže eh, premiér se schází se s různými skupinami a jsou to skupiny, které nyní se protestuje na ukrajinských ulicích a my se tedy snažíme se všemi sejít, eh, s veterány, se všemi, kteří eh, přišli o své eh, přátele ve válce. A my chceme říci, a to je oni, takže oni říkají, že Štanmajerův vzorec je kapitulace. A my se na to díváme tak, jestli Rusko udělá to, to je na něm na nich, protože my se snažíme. Já nejsem naivní, já jsem diplomat. Dokonce lidé eh, v širší vládě v to nevěří, protože kdyby rusové chtěli, tak už by to mohli udělat před pěti lety. Mohli eh, změnit svoje chování, jakmile zjistili, že Ukrajina se nevzdá. My se bojíme nebezpečí té podněstřizace a vy, pane předsedo, my jsme o tom hovořili s vašimi eh, zástupci během oběda ministrů. Stejný dotaz eh, padl z rumanské strany, zali nevidíme nebezpečí toho, že budeme mít další podněstří. A já vám musím říci, že během let jsme viděli, že existuje tedy takovýto vzorec, který rusové znovu používají. Oni eh, vytvoří malé území, které je připojeno, zakotveno a snaží se to přitáhnout to, eh, prostřednictvím těchto eh, republik, protože se jim nedaří uniknout, na rozdíl od pobaltských eh, zemí, které se dostaly do Evropy a do NATO. My jsme promrhali tento čas, mohli jsme to udělat, když Rusko bylo slabé a, které, a umožňovalo to svým sousedům. My jsme to neudělali, teď za to platíme našimi životy. A potom, co se týče reform a boje proti korupci, decentralizace. Na základě zkušeností mnoho e, evropských a hlavně východních e, národů, Polsko, pokud se nemýlím, e, tak se snažili o amalgamaci během devíti let a potom se snažili snažili, aby tyto, tato společenství se dostala do té eh, mm, fáze slučování. My jsme se snažili lidem dávat eh, více peněz, více pravomocí. Někteří to rádi přejímají, ale některé regiony nejsou tak eh, daleko v tomto procesu decentralizace. A poslední věc, kterou jsem slyšel od premiéra, že budeme mít plán, jak dokončíme decentralizaci a slučování společenství jak můžeme toto dělat, zali uděláme pouze administrativní reformy nebo poskytneme eh, podmínky. To se týče nového vytváření nové Ukrajiny, třeba východní Ukrajina. Východní Ukrajina většina eh, práv těch můžete dosáhnout prostřednictvím decentralizace a potom eh, další věci, jako třeba další jazyk. Náš, u nás my, my umožňujeme i jazyky, které jsou kromě úředního. I týká se to náboženského vyznání a soukromně můžou hovořit, jakým eh, jazykem chtějí. Ale úředním jazykem je pořád ukrajinština. My víme, že to není vytesáno do kamene, že eh, toho chceme jako národ dosáhnout, protože my jsme eh, trpěli nedostatkem pozornosti během komunistické minulosti. To se týká ukrajinského jazyka. My na škole jsme se učili pouze dvě hodiny ukrajinštiny a to bylo stejné jako v případě cizích jazyků. Takže si dokážete představit, jak eh, školáci eh, uměli ukrajinský jazyk, když odešli ze školy. Eh, proto my se snažíme o ukrajinizaci Ukrajiny a některé místní komunity tak mají na to odlišný názor. Chtěl bych se obrátit na maďarskou komunitu. Realist, nemůžete reálně očekávat 100% maďarského jazyka e, na školách, že by to ukrajinská vláda podporovala. Nějaká ukrajinština tam musí e, být, aby lidé, jakmile dokončí školu, tak aby se mohli zaintegrovat do větší ukrajinské společnosti, aby se stali právníky, lékaři či diplomaty. Nyní podporujeme 74 maďarských škol a postupně jim poskytujeme nebo to doplňujeme eh, hodinami ukrajinštiny a dějiny Ukrajiny v ukrajinštině. Takové jednoduché věci. Snažíme se nalézt rovnováhu. Eh, každý evropský národ má svoji rovnováhu. Eh, kolik hodin se učí úředního jazyka a ostatních eh, Eh, menších jazyků. Nyní jsme se dohodli na tom, že eh, odložíme tento zákon do roku 23. Bohužel eh, naši maďarští kolegové neslyším, že by o tomto informovali, že se to odsune, neví se to. A co se týče zlepšení vztahu eh, s Maďary, tak já jsem se před dvěma týdny sešel v New Yorku se zástupcem maďarské komunity a my jsme se dohodli, že sorganizujeme návštěvu eh, Orbána na Ukrajinu, ale zatím máme eh, nabitý program. Jezdí k nám mm, různé skupiny a snaží se demonstrovat proti tomu, čeho jsme chtěli dosáhnout během mírového procesu, takže ten program je nabitý E, potom otázka e, soukromé banky. Bohužel nemám dostatek času, abych to vysvětlil, ale zatím vám můžu říci. E, soukromá banka, Private Bank, to byla důležitá banka během ukrajinské privatizace. Takže byla to příliš velká banka. Mnozí Ukrajinci tam měli svoje vklady a potom, když tato banka zkrachovala, tak se rozhodlo, a to nebylo spravedlivé vůči eh, střadatelům a došlo se, dospělo se k privatizaci. Ale eh, prezident Zelenský řekl jasně, že, že banka bude reprivat, že bude re, eh, znovu, nebude znovu zestátněna Eh, takže pan prezident řekl, že pokud ten proces nebyl v pořádku, musí se to napravit a že eh, se musí zohlednit otázka kompenzací. Ale eh, bude to státní banka, bude sloužit Ukrajincům. Lukašenko a Zelenský. Bohužel nyní vysíláme ale eh, víme o zajímavých věcech ze setkání Lukašenka a Zelenského. Víte, že eh, Bělorusko eh, cítí nápor z východu a my to říkáme našim běloruským sousedům, že Rusko není pouze nebezpečné pro Ukrajinu, protože Ukrajina se rozhodla být, Ukrajina se rozhodla být eh, velmi nezávislá. To je věc, kterou musí od Ruska očekávat i ostatní národy. Poslední kroky Putinova režimu, kdy se snaží získat eh, stále větší kontrolu nad běloruskými úřady a nad běloruským způsobem života, dříve či později to budou muset Bělorusové řešit. A Lukašenko sám sebe už nenazývá posledním diktátorem. On už eh, tento název eh, nechává na Putinovi. Eh, Lukašenko se nyní více dívá na Ukrajinu a dívá se i směrem k Evropské unii, směrem k západní Evropě. Diskutovali jsme s ním o mnoha ekonomických otázkách, o mnohých budoucích projektech, včetně projektů, které umožní aby eh, naše část eh, kontinentu byla jednotnější. Eh, takže to tady dochází k velice zajímavým posunům. Už jsem skoro hotov. Privatizace půdy. bohužel nemám eh, plné informace o této pozemkové reformě. Eh, mm, existují mnohé způsoby, jak probíhá privatizace. Musím říci, že existuje pouze eh, malý počet zemí, které neumožňují půdu v soukromých rukách. V Evropě toto existuje a my nemůžeme využít toho, toho bohatství. My si myslíme, že to je eh, největší motor pro ukrajinskou ekonomiku. Ty plány jsou takové, že omezíme prodej eh, pozemku pouze pro ukrajinské občany. S určitými výjimkami uvažujeme o tom, jak můžeme pozvat zahraniční investory, jak můžeme je přesvědčit o zájmu, o tom, jak eh, zajímavá půda je a budeme uvažovat o tom, kolik toho může cizinec koupit a tak dále. Chtěl bych vám připomenout, že eh, zákon o vlastnictví eh, pozemků ze strany Ukrajinců, to bylo před 11 lety. A nyní se řeší moratorium. My bychom si přáli využít takového tohoto nástroje a na pomoci našemu finančnímu systému. Potom otázka práv Ukrajinců a zahraničních investorů, pokud je o nákup půdy. To je velmi zajímavý eh, dotaz. Od příštího října otevřeme trh. Eh, naše ministerstvo financí se dívá na finanční nástroje, jak by se mohly poskytovat mikroúvěry a aby tam eh, byla pouze Eh, malá procenta úroků, tak aby lidé mohli kupovat eh, půdu a využívat ji. Já nejsem ekonomem, nejsem odborníkem na mm, takovouto pozemkovou eh, reformu, ale jenom bych vás chtěl informovat o tom, jak se na to dívá ukrajinská vláda, pokud je o tuto pozemkovou reformu. A nyní několik věcí k výměně vězňů. To je věc, Eh, která je velmi citlivá. Jedná se o to, že se jedná o souběžné eh, dobrovolné propuštění. Ta další výměna zajetců, to bude více než 100 lidí. A je pravda, že máme stále méně eh, interakcí s Rusy, protože Rusu je stále méně. Musíme vyměnit tři skupiny ruští občané ukrajinští občané, kteří jsou zadrženi v Rusku, eh, potom eh, ukrajinští občané, kteří jsou na okupovaném území a potom eh, Ukrajinci, kteří jsou na okupovaném území Ukrajiny. Víte, jak tady vidíte, jak komplikovaný tento obrázek je a jak uskutečnitelné toto je. Tak pokud dovolíte, já bych tedy kvůli tlumočení zde ukončil svoje vystoupení. Yes, it was banned by uh, ano, komunistická strana, eh, tak eh, ta byla zakázána předchozími vládami a eh, já tedy nevidím, že by to jak si Ukrajinci, Ukrajinci za ním smutnili, za komunisty smutnili. To nás skutečně komunistický režim stál spoustu krve a slsa obětí na životech. Takže Eh, mnoho z eh, komunistů eh, se přeměnilo tedy do různých socialistických stran, takže asi bychom jich měli pár mít. A já myslím, že co se týče komunistické strany, na to je tedy příliš brzo. Tady potřebujeme určitě určitou pauzu. A jestliže my to teď nezvládneme, tak by mělo být, tak se to může stát později. Pane ministře, děkuji, že jste mezi nás přišel, děkujeme, že jste vážil cestu z, Lucembursku, eh, z Lucemburska, eh, děkujeme za eh, vaše myšlenky, takže děkujeme. Tak dámy a pánové, nemáme nic do různého dobře, takže příští schůze bude 6. a 7. listopadu zde v Bruselu. Končím zasedání.